So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Takže milí kolegové, milé kolegyně, srdečně vás vítám na odpolední části našeho dnešního zasedání. Jsme u bodu 15 našeho pořadu jednání a mohu tady velmi srdečně uvítat pana komisaře Daliho pro zdraví a bezpečnost potravin. Také Eh, paní generální ředitelku a celý tým. Eh, DG, které je pro nás příslušné. Bezpečnost potravin je velmi citlivým tématem, to všichni víme. Když jsme se o tom diskutovali a jednali. Nedávno nám to nevyšlo, při novém nařízení o potravinách. To ale neznamená, že to, může být, že to musí být stejně i u jiných témat. Máme ještě další témata, která jsou stále na programu nebo na ní přijdou. A zdraví je širokým polem působnosti. Vážně se mu věnujeme, přestože tento výbor je tak široce pojat, že mám pocit, že bychom potřebovali více času na ty různé aspekty eh, politiky zdraví EU. A dnes se setkáváme v rámci strukturovaného dialogu eh, rámcové dohody parlamentu a komise, kde je stanoven, stanovena výměna rozhovorů, výměna názorů o plánech v oblasti politiky. A to právě dnes budeme mít na programu a já děkuji panu komisaři, že nás vždy informuje Eh, také po neformální stránce a předávám mu slovo, aby nás uvedl do tématů, které máme na programu jak dnes, tak v nejbližší budoucnosti. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Well, thank you very much, Chairman. On... Děkuji, pane předsedo. Cení eh, poslanci a poslankyně, dobré odpoledne. Já jsem velice potěšen tím, že tu znovu mohu být vlastně po roce, kdy jsem byl poprvé na tomto výboru. Velmi si cením veškerých rad a připomínek, které jste mi v uplynulém roce dali. A těším se na další úspěšnou spolupráci. Uplynulých 12 měsíců bylo podle mne, mého názoru úspěšných v tom smyslu, že pomohlo posílit naší pozici tady v Evropě a všechny legislativní procesy, zvláště pokud jde o dárcovství orgánů a přes hraniční zdravotní péči a také um, padělané, eh, padělaná léčiva. Ale ne ve všech oblastech jsme byli tak úspěšní, zejména pokud jde o selhání uh, návrhu týkajících se těch uh, nových nových potravin. A já bych začal budoucím návrhem komise, který má upravit směrnici o tabákových výrobcích. Někdy na začátku roku 2012 se to chystá, protože tabák není výrobek jako každý jiný. Je to vysoce návyková a extrémně toxická látka a zvláště mě znepokojí mladí Evropané, kteří si doslova obětují své zdraví kouření. Každý třetí 15-letý už dnes kouří. A já myslím, že nastal čas, abychom um, tabák učinili méně lákavý, méně atraktivní, zejména pro mladé lidi, aby jsme zajistili, aby tito lidé věděli, co to z jejich zdravím dělá. A teď se zabýváme regulačními prostředky, na řešení eh, tabákové závislosti, eh, tak takové otázky jako různé příchutě a sladidla a řešit i další nikotinové, nikotinové produkty. Povzbudili mě některé velmi odvážné kroky, které vlády dělají, pokud je o tabák. A v tomto duchu chci navrhnout e, revizi směrnice o tabákových výrobcích v příštím roce a budu se spoléhat na podporu tohoto výboru konkrétně i parlamentu obecně. Kromě toho ještě také sdílím zájem parlamentu řešit eh, dopady pandemie H1N1 a zvýšit celkově eh, bezpečnost. Do konce roku chci předložit eh, balíček, který bude řešit připravenost na pandemii a na zlepšení koordinace v reakci na následky celé škály různých hrozeb. A konzultace je otevřená až do konce tohoto měsíce. Jak síň eh, poslance a poslankyně ještě vědí, tak chceme změnit také směrnice o klinických zkouškách v průběhu roku 2012, protože klinický výzkum v Evropské unii, kles, unii klesá a počet uh, žádostí o klinické zkoušky poklesl o 20% oproti roku 2007 potřebujeme zajistit, aby klinické, eh, klinický výzkum, klinické zkoušky v Evropě zůstaly. To je nezbytné, mají-li mít pacienti přístup k nejnovějším metodám léčby. A zatím předběžný konzultační dokument obsahující podrobné náměty na zlepšení regulačního rám, rámce již byl nastartován je potřeba zajistit rovný a lepší přístup k informacím o léčivech. Někteří pacienti mají stěžení zájem, aby se dověděli více o své chorobě a o různých variantách léčby, včetně léků. Myslím, že mají právo na tyto informace. A pacienti musí mít také přístup ke spolehlivým informacím kompetentní orgány by měly být jakýmsi filtrem mezi držiteli povolení a pacienty. Výjimky by měly přicházet v úvahu pouze ve výjimečných případech. A upravené návrhy komise, které by měly být k eh, dispozici v květnu a měly by být příslušně upraveny. Máme eh, dobrou tradici, pokud jde o um, pokud jde o zdravotnické prostředky. Ale v roce 2012 komise předloží návrh přepracování směrnice o zdravotnických prostředcích. Minulý měsíc jsme hovořili o, e, na konferenci na vysoké úrovni o inovacích v oblasti lékařské technologie a této konference se účastnil i Evropský parlament. Zdraví evropských spotřebitelů samozřejmě závisí i na bezpečnosti potravin. To znamená, že hospodářská zvířata musí být zdravá, musí být chována prostřednictvím nejlepších postupů. Chceme přijmout novou strategii životních podmínek zvířat. Parlament vyzval eh, k zavedení celkového práva v oblasti životních podmínek zvířat, včetně existence referenčních center. A my se zamýšlíme nad těmito doporučeními. Kromě toho přicházejí v úvahu ještě další kroky zahrnující eh, vymáhání a harmonizaci. A komise vypracovává eh, plány celko, celkového Evropskou unijního eh, práva v oblasti zdraví zvířat. Návrhy budou k dispozici na začátku příštího roku budou vycházet z ústředního principu, že prevence je lepší než léčba. A podtrhneme tak význam celkového propojení zdraví zvířat, lidí a životního prostředí. Dále k pohybu a přepravě zvířat. Tady navážeme na kroky z roku 2010 na základě iniciativy paní Lebrun, kdyby se mělo, mělo dojít k přepracování stávající směrnice. A teď ještě veterinární léky. Zatím v této oblasti existují mezery v Evropě a proto se chystá přepracování této legislativy a v roce 2012 bychom chtěli přijmout eh, nástroj, který umožní zlepšení přístupu k veterinárním eh, mm, léčbám. Chceme eh, zlepšit náš integrovaný přístup, pokud jde o inspekce. Budeme se zabývat inspekčními poplatky, a, a také dovo, dovozními kontrolami. Je potřeba, aby členské státy příslušným způsobem zajistily financování svých kontrolních orgánů a to skrze poplatky ze soukromého sektoru. Pak je tu také e, změna e, toho celého balíčku e, potrav, potravinové hygieny, kdy chceme zajistit harmonizovanější uplatňování, chceme zjednodušit e, uplatňování, a to zejména pokud jde o některé prvky inspekce masa. E, pokročili jsme v našem boji proti BSE jsme již na Prahu vymícení nemoci šílených krav v celé Evropské unii a to díky uplatnění e, celé řady opatření. A pak je tu také e, klusavka TSE, kde můžeme rovněž e, přistoupit ke krokům a to tak, abychom, aniž bychom ohrozili zdraví lidí či zvířat. Pokud jde o testování na BSE u dobytka, tak to se setkalo v nedávné době s podporou členských států a nyní to přeskoumává parlament a nyní eh, přeskoumáme eh, ustanovení týkající se eh, zákazu skrmování. Všechny podmínky, včetně vědecké podpory, budou muset být nejprve prověřeny a zavedeny předtím, než lze přistoupit k jakýmkoliv změnám. A já budu s očekáváním vyhlížet zprávu Evropského parlamentu, kterou předložila včera odpoledne paní Dagmar Roth-Perent na zasedání výboru. A konečně pracovní program na rok 2012 předpokládá přijetí nového fitosanitárního práva na lepší ochranu zemědělství před různými cizorodými eh, organismy a druhy. Dále jsou tu ještě různé otázky, na kterých tomuto výboru záleží. Eh, pěstování GMO. Tady jsem se hodně věnoval zprávě paní Lepáš. Vítám vaše úsilí o e, lepší nastavení nasměrování úsilí o stanovení kritérií umožňujících e, pěstování těchto organismů. Musí, nemůžeme vycházet z ničeho jiného, než z posouzení negativních dopadů na zdraví a životní prostředí a pokud jde o eh, další kritéria, tak tento návrh chce dát eh, členským státům tu možnost eh, nepovolit kultivaci. Ovšem, jakmile je identifikováno riziko, pak už to není otázka volby, pak je to povinnost. A tady se předpokládají restriktivní opatření dopoledne jsme přijali pozměňovací návrhy k návrhu zprávy a já vás mohu ujistit, že komise bude i nadále pozorně naslouchat eh, pozměňovacím návrhům, které odráží závěry výboru Envy. Komise chce i nadále zodpovědně spolupracovat se spolulegislátorem. A pokud eh, eh, jde o e, legislativu v oblasti potravin, což je zpráva, za kterou zodpovídá paní Summers, tak se nyní blížíme do klíčové fáze legislativního e, postupu, pokud jde o informování spotřebitelů o potravinách. A já doufám, že e, bude učiněno úsilí i ze strany Rady k tomu, abychom dospěli k všeobecně přijatelnému řešení v druhém čtení, který podpoříme. Komise podporuje pozici parlamentu v první čtení, pokud jde o označování na přední straně balení, eh, označení tedy těch pěti klíčových prvků. Doufám, že se to setká s porozuměním a doufám, že tím také bude zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, aniž by tím byly vystaveny přílišné zátěži podniky. A ještě na závěr chci zmínit jednu eh, velmi pozorodnou iniciativu, která vím, že se těší zájmu eh, vašeho výboru, zvláště některých členů. A je to eh, pilotní eh, partnerství pro zdravé stárnutí. To je první eh, inovační partnerství v rámci nové inovační politiky ve, při strategii 2020. Celkovým cílem tohoto partnerství je zvýšit celkovou dobu zdravého života o dva roky do roku 2020. A E, snahou je, aby Evropané mohli žít zdravé a nezávislé životy i v průběhu stárnutí, aby se zlepšila účinnost e, e, integrovaných sociálních a zdravotních systémů péče a aby se podporovaly inovativní služby a produkty v této sféře. A pokud budeme používat účinným způsobem inovace, může nám to pomoci čelit eh, výzvám stárnoucí společnosti. A z, ze stávajících konzultací eh, ohledně toho, co by potom mělo spadat, eh, tak už máme více než 500 příspěvků. Udržitelnost systémů, zdravotnických systémů, to je klíčová věc tváří tvář stárnoucí Evropě a zároveň při rozpočtových omezeních. Udržení finanční udržitelnosti zdravotních systémů vyžaduje, abychom se více zaměřili na prevenci chorob a informovanosti, abychom zvýšili tu dobu, po kterou se těšíme dobrého, dobrému zdraví. Měli bychom také efektivněji využívat zdroje, abychom zlepšili zdraví populace a zároveň tím nenabourali rozpočty musíme eh, se chopit té příležitosti, kterou Evropa 2020 skýtá, k tomu, abychom podpořili ty hodnoty, jako je univerzálnost a přístup k lepší zdravotní péči, eh, rovnost a solidarita. To jsou ty pilíře naší zdravotní politiky a můžeme tak činit prostřednictvím podpory členských států, eh, aby lépe více akcentovali zdravotnictví v budoucích státních reformách. Pane předsedo, dámy a pánové, jsem velmi pevně přesvědčen, že se hrajete klíčovou roli v práci institucí, tak aby tato práce vždy byla zaměřená na prospěch všech našich občanů a spotřebitelů. Těším se na další těsnou spolupráci s vámi a doufám, že naše soustředěné úsilí povede k lepšímu životu našich občanů. A nyní se těším na vaše názory s radostí zodpovím vaše dotazy. Big applause from the committee members. Uh, this is not all... Uh, tak to je dokonce potlesk eh, panu komisaři, to nebývá vždycky od uh, našich uh, členů výboru. Pane komisaři, já vám děkuji, že jste se dotkl takového širokého záběru témat. Některá z nich jsou poměrně obtížná a některá jsou určitě ten většího koncenzu, jsou taková naší. Řekněme, máme eh, samozřejmě eh, spoustu eh, žádostí o slovo. 23, protože jste měl tolik témat a, to je prakticky nemožné, takže já mm, budu přísně vynučovat, vynucovat limit 22 minut, čím a budou to Nejdříve eh, budou to následující, nejdříve Petr Líze. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisaři Johnu Dalimu za výklad a za spolupráci. Už eh, trvající déle než rok. Eh, vy jste hovořil o tom, že se chcete pustit do iniciativ ohledně nezávislých organizací pacientů. Jak máme eh, zjistit, jestli ty eh, iniciativy jsou opravdu nezávislé eh, od jednotlivých farmaceutických firm? A já vím, že už to na tom pracoval. A rád bych se dověděl, jaké konkrétní kroky plánujete v nadcházejících, nadcházející době Druhá eh, otázka, eh, tu se zabývá celou řada eh, místních členů, jak to půjde dál s tím potravinami a klonováním. Víme, že zkrachovalo dohodovací řešení, každý máme jiný pohled na to, proč. Nicméně je zřejmé, že u řady věcí jsme se shodli a u řady věcí bychom se bývali shodli snadno později. A Myslím si, že i zpráva komise z eh, října má také určitou eh, vinu, protože hovoří nejenom o povinnosti institucí, ale i o eh, povinnosti průmyslu vůči veřejnosti. A já se prostě zeptám, jak, jestli komise už tedy přemýšlela o tom, jak by se to mohlo nakonec nasadit tak, aby to, co nás původně sjednocovalo, Eh, nás opravdu sjedno eh, tělo. Tak děkuji vám a já navrhuji, abychom to dali po minutě a půl všem. Děkuji, já jsem se chtěl zeptat na klonování, takže co se děje teď v klonování? potom kolují eh, pověsti, dát se něco stane se směrnicí o kosmetice. Eh, je tady spousta lobbystů, kteří se snaží eh, změnit lhůtu, co chce komise nebo nechce udělat a závěrem k balíčku k hygieně zpracování masa. Před Vánoci jsme dali jasně najevo, že chceme nezávislou inspekci k červeným masům. Doufám, že to komise nechce změnit potřebujeme nezávislou inspekci a ne firmní inspektory. Děkuji, Frederik Ries. Děkuji. Já se chci zastit jednoho tématu mezi mnoha dalšími. Pokud jde o žádosti občanů, kteří se ptají ohledně tradičních léčiv, na rostlinném základě. Dostáváme desítky různých dopisů denně, pet, petice a tak dále, iniciativy na internetu a my si samozřejmě uvědomujeme, že tyto petice občanské, eh, že někdo propaguje to, ta směrnice z roku 2004, eh, která je nyní v platnosti, týká se to tedy těch eh, rostlinných produktů a tady jde o to, že jsou to léčiva, na kterou jsou zvyklí. Eh, já bych chtěla vědět, do jaké míry může komise zodpovědět na legitimní obavu, zejména pokud jde o malé a střední podniky, které jsou jaký, jakousi eh, páteří eh, evropské ekonomiky a jak řešit tu otázku té potenciální administrativní zátěže, které jsou vystaveny. Protože já jsem si eh, tady četla některé ty odpovědi a myslím si, že je to opravdu složité a je tady potřeba ujistit mm, řadu občanů o této situaci. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Já mám eh, velmi stručnou otázku, doufám. A sice uh, ohledně financování. Ve svém volebním obvodě mám uh, řadu velmi dobrých programů, uh, které vycházejí z Life Plus. Pan komisař naznačil, že uh, v nadcházejících měsících eh, nebo v, do příštího eh, víceletého finančního rámce tam zadá nějaké nové inovativní eh, finanční instrumenty, tak můžete nám říct, jaké to budou a jak se jejich pomocí bude zkoumat biodiverzita za přispění soukromého sektoru. Satuhasi? Děkuji, pane předsedo. I já se těším na to, až nám komisař eh, řekne, eh, co plánuje u nových potravin a klonování zvířat. A pochopila jsem to správně, že eh, vzhledem ke stávající legislativě bude alespoň třeba předběžné schválení k uvedení na trh, než budou na trh uvezena, uvedena zvířata. Eh, geneticky modifikovaná. Potom se chci zeptat eh, na, na narkolepsii a eh, očkování proti prasečí chřipce. Ukazuje se, že po vakcinaci pandemrixem proti prasečí chřipce se vyskytuje vyšší narkolepsie u některých dětí nebo u dětí v některých zemích. A já bych se chtěl zeptat na úlohu komise protože komise by tady měla být eh, rizikovým manažerem. Evropská agentura pro léčiva vydala stanovisko k autorizaci, nicméně komise o té autorizaci rozhoduje. Ale eh, komise zatím nevydala nové rozhodnutí k eh, očkování pandemrixem, i když Finsko například eh, ukončilo to očkování hned, jakmile eh, byl k dispozici ty závěry o zvýšeném výskytu narkolepsy. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám a děkuji, pane komisaři, že jste se mezi nás dostavil, abyste nás informoval o vašich plánech na rok 2000, i, na, i na rok 2012 Některé z mých otázek již byly položeny, ale já bych k tomu ještě chtěla připojit jednu. Chtěla bych se v zásadě zeptat na toto. Pan komisař nám řekl o důležitých procesech loňského roku a výčtech směrnicí a opatření na, na letošní rok. A mě by zajímalo, co budete dělat ohledně některých otázek, které nespadají pod spolurozhodování, ale které vzešly eh, z iniciativy parlamentu a jsou například v usneseních, ať už se to týká Evropské iniciativy pro Alzheimerovu chorobu a demenci a další věci. Čili jak budete reagovat na některé iniciativy parlamentu? Thank you, François Grostet. Děkuji, Francis Grostet. Děkuji vám, pane komisaři. Vy jste nám předložil velmi zajímavý program na rok 2012 a tím lépe budeme řešit velmi důležitá témata. Chci vám položit otázku ohledně aféry Mediator ve Francii, tady v návaznosti na to, jak to bude s těmi různými testy, zátěžovými testy Nedávno jsme tady měli návrh v rámci posílení farmakovigilance a na, vy jste eh, řekl, že by se posílila evropská eh, procedura stahování léčiv z trhu na evropské úrovni. Já se chci zeptat, jaký budete mít legislativní nástroj, jaký zvolíte za tímto účelem. A také pokud do informování eh, pacientů, tak jak si na tom stojíme. Očekávaly se návrhy na květen, ale již několikrát byly odloženy. Tudíž by bylo hodné, abyste nám, aby jsme věděli, co se od vás dozvíme v blízké budoucnosti a kdy hodláte zveřejnit vaše návrhy. Dan Pane komisaři, vy jste se mnohokrát vyjadřoval, že vám záleží na otázkách životních podmínek zvířat a Evropská unie nyní má i svoji roadmap a e, v této k e, tomuto tématu. To znamená, že můžeme očekávat e, různé legislativní iniciativy, aspoň to jsme si mysleli, ale ono se nic neděje. Čili co můžeme očekávat? Vzejdou nějaké návrhy vůbec z vaší strany v letošním roce? A ještě ke konkrétnímu tématu přepravy zvířat. Ještě v roce 2005 komisař Kypriánu řekl, že navrhne do konce svého funkčního období nějakou legislativu. Pak komisař, komisařka Vasiliu nás ubezpečovala, že splní tento závazek. Ani jeden z nich to nesplnil. A vy nám teď říkáte, že potřebujeme další hodnocení dopadů a další zprávy tak se podívejte na ty zprávy z členských států ohledně vymáhání a bude vám jasné, že potřebujeme další legislativu a nečekat na nějaké další zprávy. Návrhy musíme mít teď musíme přijmout novou legislativu co nejdřív. Děkuji. Thank you very much. Uh, thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Dali. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Dali. Má otázka se týká toho, co jste říkal o tom právu pro zdraví zvířat. Uh, vy jste říkal, že se s tím vrátíte ještě příští rok a že prevence je lepší než léčba a že chcete eh, revidovat eh, tu, eh, ty nástroje pro veterinární medicínu a zvýšit jejich dostupnost těch veterinárních léků. Přijde, že jich je spíš příliš moc, a to konkrétně antibiotik. Je to rostoucí problém. Roste, totiž narůstá rezistence vůči antibiotikům i u lidí, i protože jsou nadužívána v zemědělském sektoru. Takže já se chci zeptat, Jste ochoten na evropské úrovni přijmout přísnější pravidla pro využívání eh, antibiotik v zemědělství? Děkuji. Děkuji. A následuje Teodor Skulakakis. Děkuji vám, pane komisaři, za prezentaci. Já bych se také pustil ještě do toho tématu antibiotik. Teď máme se 400, 400 tisíc lidí, eh, kteří trpí eh, eh, odolností vůči infekcím, respektive takhle odolností antibiotik, vůči, jejich infekcí vůči antibiotikům. A je to problém, který se týká jak členských států, tak mimo členských států. A, a také není dostatečný výzkum o nových antibiotikách a situace se stabilně zlepšuje eh, rok za rokem. Vidíme tedy, že eh, problém přichází a nejsme eh, schopni vyloučit nějaký problém eh, v externí události, jako je Fukushima nebo super eh, mm, nebo nějaký, eh, nějaká taková superjaderná katastrofa. Ale podle článku 169 smlouvy o fungování EU závažné přeshraniční zdravotnické problémy mohou a měly by být řešeny na evropské úrovni. Takže co vy navízíte právě u tohle? Děkuji, Dagmar roth Děkuji vám, pane předsedo. A vítám i vás, pane komisaři. E, naše e, poslední setkání byla tak trochu zastíněna něčím jiným a jsme připraveni teď e, znovu tedy začít a já také. A já bych se chtěla zeptat, jestli budete navrhovat nějaký nový legislativní návrh k novým potravinám, k novým potravinám a klonování pokud ne, eh, navrhnete něco eh, eh, ke klonování samostatně. Pokud ne, tak proč? Můžete mi říct něco také o všem možnostech dohledatelnosti k semeni a k embryím budete podporovat tu dohledatelnost, anebo podpořit alespoň návrh k označení všech těch záležitostí, které bychom bývali mohli získat u těch nových potravin. Eh, eh, hovořím anglicky a ne svojí materštinou, tak se ještě dovolím vrátit ke kosmetice. Eh, kolegyně už nás na to upozornila velice užitečně. Legislativa podle posledního stavu je taková, že by měla být Eh, závazná a tak bych se chtěla ujistit, eh, jestli opravdu hodláte dodržet eh, veškeré harmonogramy a jestli to má být závazné, tak jak to má být. Děkuji, tak to bylo včas. A poslední bude Korin Lepáš. Děkuji vám. Jenom chci připojit jedno slovo k tomu, co řekla zejména Dagmar ohledně klonování. To je opravdu naléhavé, to opravdu tlačí, protože to vyvolává obavy v Evropě, zejména ze strany spotřebitelů, kteří si kladou otázku, jestli to maso je sklonovaných zvířat nebo ne. V takové situaci nemůžeme zůstat. Potřebujeme opravdu naléhavě nějaké vyjasnění prostřednictvím nějakého právního textu. A pokud jde o geneticky modifikované organismy, tak eh, podobně eh, jak už to zpravodajská se mám kdy, k dispozici, abychom se dohodli, jak můžeme postoupit vpřed, jak se toho můžeme zhostit co nejlépe. Eh, samozřejmě se jedná o zprávu, která je eh, pravomocí komise, nechceme nějak spochybňovat to, co říká EFSA, ale potřebujeme nějaké do, doplňkové hodnocení environmentálních dopadů, zejména pokud jde o pesticidy. A to mě vede eh, k dalšímu bodu, a to, jak jsme na tom s těmi guidelines. Pokud jde o jak zdraví, tak životní prostředí ve vztahu k GMO, a tady odkazuji zejména na eh, zasedání, které se konalo na toto téma, které se uspořádali na toto téma, ale jak chcete pokračovat, pokud jde o comparative safety assessment a jestli nadále hodláte revidovat ty eh, procesy pro expertízu, aby se ošetřily nějaké konflikty zájmu a aby ta důvěra ve výsledky a byla stoprocentní, tak potřebujeme tedy, aby důvěra zejména v EFSU. Zoppa, Pietikäinen. Thank you. Uh, first of all, I just would like... Děkuji. Uh, já bych nejdříve uh, chtěla podpořit kolegy, kteří se ptali na, tu, na ty nové potraviny a na klonování zvířat, jejich potomstva a dohledatelnost a vy podle jakého harmonogramu chcete jednat vzhledem k tomu, jak je to naléhavé v Evropě. Druhá otázka. Máte nějaké plány mm, pohnout se vpřed, pokud jde o e, celoevropský lékařský předpis? A potom, e, pokud jde o právo e, zdraví, o zvířat, zdraví zvířat, tak chcete, jaký, jak tam, jaký tam máte harmonogram a to zase ještě něco dalšího? Děkuji. Děkuji, to jsem ani nečekal, že, na mě dostane, že se na mě dostane. Děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel a chtěl jsem velice stručně se zeptat na usnesení, kterým jsme, eh, já jsem tady, eh, kterým jsme eh, poukázali na zdravotnická tvrzení DH. Nepodařilo se nám ho zastavit. To ale to, nepoukázali jsme jenom na jeden problém, ale na obecný problém eh, ohledně eh, zdravotní, eh, tvr, zdravotních tvrzení používaných v reklamě, co by marketingového tri, co by marketingovém triku. Tak já bych vás chtěl vyzvat, abyste zajistil, aby evropská legislativa byla v zájmu dětí a jejich rodičů, protože víme u spousty případů, že potravinářský průmysl eh, dává obrovské zdroje na eh, tyhle ty věci a eh, nestátní organizace prostě nejsou schopné konkurovat. Takže co uděláte, aby evropská legislativa byla v nejlepším zájmu dětí a ne po každé výrobců? Děkuji. Andres Perro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Eh, některé otázky, které jsem chtěl položit, již padly, takže ehm, chci vyjádřit jedno znepokojení a jednu otázku. V případě jmenování eh, ředitele pro léky, tak to platí ještě pro další ehm, ředitele. A mám obavu, že správní rada může mít, eh, může mít tedy kandidáty na toto jmenování. A to, co mě znepokojuje, Nebylo by podle vás nutné a obezřetné mít určitá pravidla, která zaručí transparentnost a čestnost a umožní to, aby nebylo možné akumulovat funkce tohoto typu nebo přechody tohoto typu. A sice eh, jmenování by proběhlo ze strany svých kolegů. Děkuji. Den. Děkuji, máme ještě šest dalších přihlášek do debaty. Chcete si vyslechnout a potom spojit všechny ty debaty a ty odpovědi. Ano, dobře. Takže Kristian Buzoj. Thank you very much. Děkuji. Já bych eh, nejdříve eh, poděkoval panu eh, komisaři za jeho odhodlání a v aktivismus v oblasti veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. A mám dvě otázky. A potom také ještě jednu třetí, ale na to už se jeden z kolegů zeptal. Za prvé bych se rád zeptal, k vaší iniciativě ohledně přenosných nemocí. Je samozřejmě um, toto důležité, abychom mohli přeshraniční zdravotní hrozby řešit efektivně. Já vím, že to máte v programu. Mohli byste nám tedy uh, poskytnout výrazně více detailů. A za druhé, Děkuji vám eh, za iniciativu k revizi eh, směrnice o klinických zkouškách. V současné době eh, směrnice spíše brání inovacím, než aby je podporovala. A pokud v některých členských státech klinické zkoušky fungují dobře, tak hlavní problém se teď týká nadnárodních pokusů Eh, vzhledem k tomu, že postupy eh, schvalování a vyhodnocování narážejí na administrativní eh, překážky. Tak co navrhujete ke zlepšení této oblasti? A potom, pokud jde o informace k informace o, pro pacienty, na kterých pracuje výbor, pro, výbor IMCO, tak jak chcete řešit problém zatím neschválené směrnice. Děkuji. Eh, inom EU finns det eh, förbud mot att sälja fisk med förhör. Myslím, že v Evropské unii je zákaz eh, prodeje ryb s vysokým obsahem dioxinu, ale Švédsko a Finsko mají výjimku a ve Švédsku a ve Finsku je možné prodávat ryby z Balckého moře, které mají vysoký podíl dioxinu a je tady určitá snaha to teď rozšířit, ale jsou tu dvě podmínky. Za prvé, spotřebitelé musí být informováni o tom, že hrozí, že do sebe dostanou příliš mnoho dioxinu a musíme vědět, jaký, jak přesně, do jaké míry toxické ty dioxiny jsou. Ale navzdory tomu tisíce dětí a plodů jsou vystaveny dioxinům. A tyto ryby jsou navíc vyváženy navzdory zákazům a stovky kil těchto to, eh, kontaminovaných ryb byly vyvažen, vyvezeny, takže se chci zeptat, jestli dostane Švédsko výjimku. Yes, thank you. Děkuji. Takže První otázka. Můžete potvrdit žádné výjimky, žádné kličky, prostě žádné mezery ohledně eh, těchto klecového eh, chovu a postihy pro ty, kdo to ne, neuplatňují. A stejně tak pro kosmetiku žádné výjimky, eh, žádné eh, vytáčky do roku 2013. Eh, a pak pokud jde o radioaktivitu v potravinách tak to opravdu není na místě, že, to použ- že využíváme Euratom. Já myslím, že když už někdo, tak by to mělo být DG Sanko, měla by to být potravinová legislativa. A můžeme změnit právní základ. A konečně eh, přeprava zvířat. Nemůžeme čekat více, protože můžeme, eh, měli bych, mohli bychom dát pokuty snad všem, kromě Malty, snad všech 27, Eh, porušuje stávající pravidla. Takže prosím, můžete zajistit, že to bude plně implementováno a posti- eh, dát postihy pro ty, kteří to neimplementují? Nevím, jestli uh, váš syn uh, úplně souhlasil, ale každopádně si, to, co jste chtěl říct, jsme pochopili. Děkuji, pane předsedo. Uh, pane komisaři, Zdravotní strategie na léta 2007 až 2013 je, myslím, dobře eh, implementováno v současné době v Evropské unii. Eh, jsou vykazovány dobré výsledky a komise teď eh, plánuje nové sdělení ke druhé zdravotní strategii. Mohli byste nám k tomu už něco říci? A, a také k návrhům zákona o zdraví zvířat. Potom jsou tady samozřejmě náklady na úřední kontroly. Tady máme velké rozdíly v Evropě zejména mezi některými zeměmi. Máme tady eh, tedy narušení hospodářské soutěže také a já si myslím, že musíme nalézt nějakou úpravu velmi rychle, abychom eh, vyloučili takové narušení hospodářské soutěže. A potom jsou tady úřední zkoušky masa. Vy už jste eh, říkal, že to chcete celé přepracovat a měli bychom klást důraz na zoonózy, které zatím nebylo možné odhalit. Takže otázkou je, jak daleko eh, jsme se teď eh, dostali. A potom tady máme eh, rezistenci vůči antibiotikům. Tam jeden říká, je to kvůli v léčbě zvířat, někteří je to kvůli léčbě lidí špatné. A mm, co chce komise udělat k tomu, aby se situace vyjasnila, abychom nepřijali nějaká špatná rozhodnutí v legislativě? A poslední věc, na kterou jsem se chtěl zeptat u dioxinu, jste hovořil správně o problému, že chcete eh, pohovořit o eh, oddělení eh, výrobních toků, aby se zjistil, odkud ty dioxiny jsou, tak jak daleko jste pokročil. Děkuji, Květon Zinis. Komisne... Děkuji, děkuji, pane komisaři. Rada skandalů na FC podkopává její nezávislost. Všechno se o tom dobře ví a vy sám říkáte, že potřebujeme posílit tu nezávislost. Před několika týdny další skandál v EMA eh, ukázal na etický problém eh, v stavu ředitele a farmaceutického průmyslu. Je také řečeno, že někteří eh, kandidáti jsou jsou eh, zapojeni do eh, zpracování eh, legislativy, tak já se chci zeptat, nebo to vypadá, že je to velký každodenní problém tohleto. Jak chcete zajistit, aby ty agentury fungovaly tak, jak mají? A potom druhá otázka k Japonsku. V současné době 12 ze 47 prefektur nařídilo testy produktů před eh, vývozem do Evropy. Eh, chcete požadovat, eh, aby ty testy byly na všechny prefektury povinné, nebo ne? Děkuji a teď tam má Viktoria Prodyho. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já jsem chtěl přijít také s problémem farmakorezistence a příslušných chorob. A zajímalo by mě, co má komise v plánu s tím udělat. Pokud je o výzkum a mm, stimulaci výzkumu a vývoj nových antibiotik. Další věc, na kterou se chci zeptat. To se týká tabáku. Vy jste správně zdůraznil eh, toxicitu, ale to eh, se velmi váže na to, jakým způsobem ho požíváte, tedy na způsob inhalace. A máme zde jiné způsoby užívání tabáku, například pod jazykem. A další věc za třetí, stále více se šíří alergie a je tedy zapotřebí um, se podívat na imunitní systém Připravujete něco, co by se týkalo imunitního systému, jakožto komise? Děkuji za slovo. Uh, Vittorio Prodi hat gefragt. Ano, Vittorio Prodi se ptal na to, jak to je, když se dáte tabák pod jazyk a my jsme dostali také uh, dopis o šňupacím tabáku, kde si stěžovali, že se k ním přistupuje stejně jako k těm, kteří inhalují tabák. A ještě otázka. 2006 jsme schválili zákon o vitamínech a minerálech v potravinách a do ledna 2009 jsme chtěli stanovit maximální hodnoty. Nyní je duben 2011. Přijde ještě něco? Jaké jsou problémy? Takže, pane předsedo, máte mnoho otázek, dělali jste si poznámky a já vám přeji hodně štěstí při odpovědích. Určitě to bylo pro vás zajímavé si vyslechnout všechny obavy členů a nyní tady máte prostor na odpověď. Ano, bylo to opravdu velmi podnětné poslechnout si všechny vaše názory a já vás mohu ujistit, že diskuze tohoto typu nám velmi pomáhá se zorientovat v prioritách parlamentu. Takhle můžeme skutečně pocítit, jak se parlament na věci dívá a jaké jsou jeho zájmové priority a na jakých eh, implementačních programech bychom měli pracovat. A také vám chci poblahopřát k vaší disciplíně, k vaší kázni, pokud jde o čas. A já se vyjádřím k těm věcem, co tu zazněly, tak pokud e, e, jde o nezávislost e, tedy a rozpočet, pokud jde o zajištění nezávislosti organizací pacientů, a jsou to také spotřebitelské organizace, ale zároveň se držet těch velmi přísných rozpočtových omezení, s nimiž se musíme vyrovnávat. Toto je, toto je velký problém. Jak jsem slíbil v průběhu slyšení, jak mi to Pítr připomněl, chceme se zamýšlet nad novými způsoby zajištění toku financí do těchto eh, organizací pacientů, aniž by byla podkopána jejich nezávislost. Já jsem se tím zabýval. A jistě, že pokud jde o finanční nařízení a finanční pravidla, která máme, tak jsou tady určité problémy, kterými se eh, za, začínáme zabývat v tomto eh, kontextu, abychom to ošetřili tak, že to nebudou nějaké komerční dotace těchto organizací. a přitom aniž se výrazně zvýší náš rozpočet. To s tím se nedá počítat. Takže je, my se nad tím zamýšlíme, mohli bychom vytvořit nějaké fondy, které by sice byly soukromně financované, ale my bychom zajistili určitý filtr mezi těmi dárci a příjemci. Tak to bychom mohli tu ošemetnou situaci vyřešit. Pak jsou tu nové potraviny a klonování. Tady nepochybně vnímám a cítím tu naléhavost. Vím, že důvěryhodnost institucí a Evropské unie jako takové je v sázce a je potřeba jednat neprodleně. V podstatě pokud jde o úpravu směrnice o nových potravinách, je něco, co jsme tak eh, trošku ztratili nebo prohráli, ztratili jsme čas a nepodařilo se nám posílit naše nařízení o klonovaných zvířatech. Já bych rád postupoval tak, abychom v co nejkratší době předložili nový legislativní balíček o, ke směrnici o, o nových potravinách a souběžně s tím, abychom začali pracovat, jak jsem v průběhu dohodovacího řízení přislíbil, na nadcházejícím eh, legislativním návrhu, a to v omezeném časovém rámci, o kterém jsme se také bavili v eh, průběhu konciliace, a který by se týkal klonování. Na tom, eh, na, té, na tom dalším pokroku chci pracovat s vámi. To jsem řekl už dnes ráno, chci spolupracovat s parlamentem tak abychom se vydali směrem, směrem rychlého vyřešení této záležitosti. A rozhodně si nepřeji, aby kdokoliv eh, podezíral, že chceme nějakým způsobem obejít záležitost klonování prostřednictvím inovativních potravin. Ta směrnice o nových potravinách, ano, tatu, je škoda, že se jí nepodařilo schválit, ale můžeme se opravdu zavázat ohledně směru, kterým půjdeme eh, v oblasti klonování. pracujeme společně. Já chci, aby se to zvládlo, pokud to bude možné, do konci tohoto roku. Opravdu chci jít před rychle, protože je to něco, co dlužíme občanům směrnice o kosmetice, časové harmonogramy, slepice, klecový chov a tak dál, tak tam myslím, že se dá říct jedna věc. Je to jedna věc, na které musíme trvat. A to, že e, časové rámce a přechodná období jsou tu od toho, aby se dodržovala. A to platí pro jakoukoliv legislativu. Protože pokud budeme neustále oddalovat, prodlužovat lhuty, no tak ztratíme naprosto důvěryhodnost, důvěryhodnost legislativních orgánů, jakožto důvěr, legislativní orgány. A je to něco, co se týká, jak tady byly ty herbální prostředky, ty rostlinné prostředky, jak tu zazněla jedna otázka to mělo přechodné období sedm let, což měla být doma, doba, eh, za kterou měli výrobci možnost své výrobky registrovat. Systém re- registrace, ten celý proces registrační, byl ještě eh, odlehčen a učiněn jaksi uživatelsky vstřícnější u těchto tradičních výrobků, víc používaných více než 30 let, mohlo dojít k registraci dokonce bez jakéhokoliv dodatečného hodnocení. Jenže problém je v tom, že eh, mnozí výrobci si za 5 minut 12 uvědomili, že registraci nepodali a najednou začali tlačit na opět prodloužení této lhuty. Ale já myslím, že to není na pořadu dne. Byl ta, byla tu lhuta 1. dubna a tak by to mělo být. Kosmetika. Hodláme splnit to, k čemu nás legislativa zavazuje. Už existuje testovací zákaz, ten už platí. Bude také marketingový zákaz do několika měsíců. Ale komise byla v legislativě po, za, požádána, aby se vyjádřila ke eh, stavu těch testovacích postupů. Aby se ukázalo, jaký je statut a různých alternativ, které byly zjištěny. My na tom momentálně pracujeme a tuto zprávu předložíme tak, jak bylo řečeno v, té, v těch lůtách, které jsme uvedli a pak to bude předloženo i parlamentu. Eh, Klecový chov. Dvakrát jsem v radě zdůraznil, že nebudu prodlužovat období přechodné, ale musím se s vámi podělit o své obavy. Já jsem po nich také chtěl poradě, aby mi dali informace o statutu, o stavu pl- plnění této legislativy. A jak říkám už dvakrát v tomto roce, zatím osm zemí nám vůbec nedalo informace o tom, jak pokročila implementace v jejich regionu. Jak si dovedete představit, ve výboru Agri jsem byl skutečně bombardován, já jsem jim to říkal, že ať už zvolíme plán A, B, C, D nebo E, musí vycházet ze znalosti, ze, z reality, eh, z te, v terénu, z toho, co, jaká situace v Evropě je. Asi 85 milionů vajíček denně by nemuselo zatím odpovídat nařízení. 85 milionů vajíček denně které dřív měly nějaký trh, které mají své zákazníky, které se eh, konzumují, které eh, snesou eh, tedy nosnice, které dostávají nějaké krmivo. Takže máme-li přijmout nějaké rozhodnutí, tak si musíme uvědomit, že to rozhodnutí může mít značné dopady. Že na druhou stranu to musí mít eh, nějaký eh, pevný základ a ti zemědělci, kteří splnili to nařízení, tak nemohou eh, kvůli tomu být znevýhodněni tím, že jim budou konkurovat lidé, kteří to neplní. Takže já se teď snažím dát dohromady veškeré, dát dohromady všechny ty nitky, abychom si udělali ten celkový obrázek o dopadu případného rozhodnutí a pak před vás znovu předstoupím, již s doporučeními k tomu, co bychom s tím měli dělat. K V tuto chvíli, jakmile eh, nám byla oznámena tato zjištění, zejména učiněna ve Švédsku a ve Finsku, myslím, ve Francii se také vyskytly nějaké příklad, případy, tak jsme požádali o požádali jsme ECDC eh, o vyšetření tohoto incidentu a EMA také zkoumá otázku. Takže eh, tyto dvě organizace na tom teď pracují a my očekáváme jejich reakci. K eh, kaféře Mediator. Tam jde o schválení příslušnými úřady, schválení těch eh, léčiv. Já to sleduji, ten vývoj, na poslední eh, zasedání radě jsme se o tom bavili také s francouzským ministrem, který tedy eh, na radě eh, prezentoval tu situaci ve Francii. Když jsem se doslechl mediátoru, vydal jsem pokyn svým službám, aby udělali zátěžovou zkoušku té nově schválené legislativy o farmakovigilanci. Zeptal jsem se, kdyby ta legislativa bývala byla eh, v platnosti, stalo, stal by se ten případ mediátor? Takže jsme tu situaci zanalizovali a zjistili jsme tři věci, které je třeba opravit. Takže je to nový legislativní předpis, který jsme právě schválili a myslím, že ještě ani nevstoupil v účinnost, ale ještě a už eh, musíme ve třech věcech ho opravit. Za prvé je třeba zajistit, aby vždycky existoval evropský postup, pokud eh, bude nějaký lék stažen v nějaké konkrétní zemi, tak tomu vždycky musí být. Za druhé, povinnost mm, udat důvod stažení léku. U mediátorů byl problém, že tam došlo k dobrovolnému eh, stažení léku výrobcem v řadě zemích. A my žádáme, aby legislativa eh, vyžadovala v případě dobrovolného stažení eh, udání důvodu. A potom je tady celá eh, řada léků, které by měly být sledovány i po uvedení na trh. Takže eh, toto bude povinnost, to sledování po uvedení na trh u mnoha léků. Myslíme si, že když eh, takto upravíme tu legislativu, tak ji ještě posílíme a doufám, že eh, nic jako meditátor už se nebude opakovat. K informování pacientů bych řekl, že my navrhujeme určitý postup a já doufám, že eh, naplníme tu lhutu květnovou ke zveřejnění eh, toho stanoviska. Myslím si, že komise eh, do značné míry se shodne s parlamentem a mm, plní si své povinnosti. Vidíte, že ten náš návrh není úplně přesně to, co parlament navrhuje, ale je to velice blízké pozici parlamentu k eh, pohodě zvířat, tak dostáváme mm, spoustu dobrých návrhů k posílení toho režimu a patří sem tedy i eh, doprava. Ta zpráva má několik měsíců spoždění, tak abychom eh, zajistili sběr dostatečných informací, abychom mohli zpracovat konkrétní studii, ta se dělá externě a měla by být eh, v první eh, polovině 2011, říká pan komisař. Takže eh, na tomhle se také aktivně pracuje. Antibiotikum. Tam máme úkolovou skupinu UECDC. Um, a Spojené státy e, se také účastní práce a hledají nejlepší e, způsob, jak řešit tu otázku antimikrobiální rezistence. A to je pro nás taky priorita. A chceme vytvořit novou strategii a představit ji v listopadu 2011. Já sami také souhlasím, že potřebujeme obnovit eh, také výzkum v této oblasti, protože musíme mít alternativy k těm antimikrobiálním lékům, které máme. Na druhou stranu musíme velice přísně sledovat užívání těch stávajících léčiv, a to zejména v zemědělství. Musíme eh, dávat pozor na eh, zneužívání těchto léčiv v krmivech nebo při očkování zvířat. Hygienickému balíčku Jak už jsem říkal, bude revize hygienického balíčku prostřednictvím spolorozhodnutí a zprávy, zpráva komise z roku 2009 k implementaci genetického balíčku eh, poukazuje na obecnou spokojenost jak ze strany úřadů, tak eh, potravinářských podniků. Nedojde k žádnému eh, zásadnímu předělání toho balíčku, ale základním cílem revize bylo harmonizovat naplňování určitých definic masa udělat eh, závěrečná ustanovení k přechodním opatřením a máme tady určitou eh, revizi těch inspekcí u masa a také eh, chceme zjednotit ty obecné postupy v souladu s Lisabonskou smlouvou. Také se hlasíme s tím tedy, co, co říkal Linda, že odpovědnost za eh, inspekce, pokud je o maso, eh, by měla zůstat v rukou veřejných orgánů. Potom jste se nás také zeptali na iniciativu ohledně zdravotnických hrozeb. Já jsem to zrovna dneska odpoledne projednával se svými službami. Kam dál? A mohu říci, že zvažujeme legislativní návrh do konce roku a na jeho základě bude, e, budou členské státy, my to budeme navrhovat, aby to bylo povinné tedy, e, aby členské státy měly e, plán připravenosti, protože zatím to je dobrovolné. Takže já si myslím, že je velice důležité, aby členské státy to měly povinnost taky si myslíme, že ta zdravotní bezpečnost by měla být formalizována. Zatím máme neformální ujednání posledních deset let a už jsme si vzali po naučení za posledních deset let a teď musíme formalizovat ten výbor pro zdravotní bezpečnost. Když hovoříme o těch zdravotních hrozbách, tak nezapomínejme, že nejslabší část řetězce je ho to ovlivní nebo se rovná eh, síle celého řetězce. Takže eh, je potom důležité, aby abychom eh, byli bdělí společně. Budeme také rozšiřovat to řízení rizik i na jiná rizika, tak abychom koordinovaně zareagovali na evropské úrovni. Opět, tohle není otázka, kterou by měla převzít ECDC, tedy posuzování rizika, ale potom koordinace zákroků. To zůstane na úrovni členských států, ale musíme eh, daleko lépe začít organizovat eh, naše reakci na hrozby, které mohou existovat. K registru domácí mazlíčku, tak jako nezvažujeme ho. Nicméně eh, pamatujte, že mývají pasy. Takže tam jsme eh, krytí. Ke geneticky modifikovaným organismům jsem to pochopil tak, že dnes eh, ráno jste hlasovali pro zprávu paní Lepáž a já samozřejmě přihlédnu k rozhodnutím, která byla přijata tady na výboru pro životní prostředí. A já se obecně u geneticky modifikovaných organismů pokouším co nejvíce zainteresovaných stran uspokojit eh, povolovacím řízením, které navrhneme. Jak asi víte, Eh, EFSA vydala eh, před několika měsíci návrhy. Já jsem je dal eh, k veřejné debatě. Už jsme vedli velice dva dobré semináře k tomu a pozvali jsme na ně politiky a vědce. A vedli jsme k tomu velice dobrou debatu. Plánuji ještě další čtyři semináře tohoto typu. A tam řešíme samozřejmě takové otázky, jako je nezávislost, eh, sledování, eh, dostupnost dat, výběr. Takže ta otázka eh, důvěrnosti se tam musí, to se musí omezit tak, abychom mohli co nejnezávisleji ověřit předkládané údaje a snažíme se získat vstupy všech do tohoto procesu. Eh, chtěl bych, abychom skončili se systémem, který eh, bude uspokojovat eh, ne všechny, protože to není možné, ale většinu. Většina si bude myslet, že děláme tu správnou věc. A, tady musím ještě hovořit o FC. Musíme pečlivě o tom, když mluvíme o skandálech. Tam jsou problémy které si myslím, že je třeba napravit. Tam vám příklad. Došlo tady ke zde znepokojivé já Pracuji se svými službami a e, chceme se do toho pustit podrobněji. Já jako komisař nemohu nařídit e, představencům těch organizací, to znamená FCI a EMI, aby e, zaujali nějaké stanovisko. Oni jsou nezávislé. Já je nemůžu donutit, aby si eh, vybrali nějakého konkrétního člověka. který by měl vést eh, tu organizaci. To oni si musí zvolit sami. A řada rozhodnutí, která se přijímají, tak můžu říct, že s nimi um, ne nutně Souhlasíme, ale oni jsou nezávislí a měli by být nezávislí a já nenamítám proti tomu nic. Nicméně si myslím, že je třeba eh, trochu zrevidovat řízení těchto organizací. A už jsem eh, udělal některé návrhy kolegovi Ševkovičovi, který se zabývá systémem řízení těchto organizací. ohledně eh, změn, které bych rád viděl v těch organizacích eh, k posízení, posílení jejich odpovědnosti a nezávislosti. Takže já doufám, že se posuneme eh, v tomto směru a že ta situace se zlepší. Hovořil jste také o tom, kdo by měl být nový generální ředitel EMI. A já říkám, to ať si rozhodne EMA. Přihlásila se tam řada lidí. Prošly pohovory. Pak bude nějaký kratší seznam a z toho se musí vybrat. Takže zbývá vyčkávat. Nicméně Emma se řídí stávajícími pravidly a my musíme zajistit, aby ta pravidla se dodržovala. pokud oni se budou držet pravidel, i když, naše, když jejich rozhodnutí pro nás nebude zkousnutelné, tak eh, já s tím nemůžu nic dělat. Popravdě řečeno, já nemohu vetovat rozhodnutí, které eh, představenstvo EMI přijme. Takže my se teď eh, snažíme zamýšlet právě nad systémem řízení organizací tohoto typu. K klinickým zkouškám. Co chceme udělat k jejich zlepšení? Myslím si, že eh, toho můžeme udělat hodně. Máme směrnici, viděli jsme, že funguje a také jsme viděli, jak je pozitivní, protože bezpečnost pacientů a etika klinických zkoušek se zásadně zlepšily. ale také jsme viděli určité slabé stránky, pokud jde o implementaci a strukturu eh, podávání zpráv. Pro některé organizace je velice obtížné projít proceduru eh, klinických zkoušek, aniž by se museli obrátit na velké farmaceutické firmy a to nechceme, takže bychom chtěli zlehčit ty postupy. Tím bychom udělali eh, hodně velký kus dobra pro všechny. Potom pokud jde o úroveň radioaktivity, tak pan předseda Barroso minulý týden v parlamentu oznámil, že budeme revidovat eh, ty, eh, tu úroveň radioaktivity. Eh, je, kam by to mělo ty, se to ubírat. V současné době se tím zabírá ta jaderná část naší organizace, říká řečník. Prostě eh, otázkou je, jestli bychom to měli zrevidovat, jestli bychom měli změnit právní základ nebo něco podobného, takže to bychom měli projednat. Ale potřebujeme eh, samozřejmě odborné poznatky k té jaderné technologii a potom eh, k tomu dopadu na potraviny. A měli bychom do toho přepětně být zapojeni, když se o tom rozhoduje. Dioxiny. Já myslím, že jsem eh, tady eh, nastínil k eh, své stanovisko ten dioxinový incident v Německu v mě ujistil, že systém funguje. Žádná legislativa, kterou přijme, nezaručí, že se nevyskytne nějaký eh, zločinec, který se bude snažit ten systém obejít, ale nicméně ukázalo se, že systém eh, dohledatelnosti, který jsme zavedli, funguje. A díky tomuto bychom tedy eh, měli provádět určité změny. My jsme to probírali s německou vládou, probírali jsme to i s radou. A nyní začneme tedy provádět to, co bychom měli provádět. Potom k tomu uh, tvrzení DHA. Já jsem se tomu nechtěl vyhnout. Tak teď máme rozhodnutí parlamentu. A to rozhodnutí parlamentu samozřejmě bude třeba eh, dodržet. K těm uh, zdravotním tvrzením, tak budeme mít na srdci zájem občanů nebo firm. Máme eh, na srdci eh, zájem občanů. Pokud je o tvrzení, tak velice malé procento těch tvrzení bylo schváleno. Čili já si nemyslím, že by EFSU mohl někdo obvinovat eh, z náklonosti k průmyslu v této věci. Hlavní eh, reakce, kterou tady dostáváme, je, to, to je od, eh, právě od eh, průmyslového odvětví, protože ta, ta, ta EFSA údajně podle nich odmítá některá tvrzení. A, a průmyslové odvětví opravdu bojuje proti těmto otázkám. Ale i tady jsme zaujali přísné stanovisko. Říkáme, to tvrzení musí mít vědecky podložená. A je to to, co může, za co můžete vydávat své produkty, že opravdu jsou schopné to dosáhnout. Čili eh, tohle to je jedno z mála tvrzení, které jsme mohli schválit. Určitě jsme to nechtěli udělat eh, jen tak, leda byla svévolně. volně je k tomu vědecký základ a nevím, proč bychom měli eh, revidovat toto tvrzení nebo ho nějak eh, stahovat. Potom pokud je o vitamíny, tak tam to eh, samozřejmě na tom pracujeme. Pokud jde o dioxiny u ryb v Balském moři, švédská vláda eh, požádala opravdu, když já jsem byl ve Švédsku, tak to eh, bylo s jedním z témat, eh, které jsme měli na stole. Čili oni požádali o prodloužení výjimky a předpokládá se, že se bude na výboru hlasovat příští měsíc. švédská vláda nás informovala, že má konkrétní informační a vzdělávací program pro eh, děti a eh, pro, pro, těhotné ženy. No a se ukázalo, že to nefunguje, říká řečnice. Tak oni deset let ukazují, že to nefunguje. Tak co s tím tedy chcete dělat? My vám děkujeme, pane komisaři, za tento maraton odpovědí. Myslím, že to bylo jasné a srozumitelné. Až si zatlouží, zasloužíte potlesk. Budeme s vámi i nadále spolupracovat. Těší nás tato vysoká úroveň angažovanosti z vaší strany. A důležité, aby se plnily všechny lhůty, zvláště když jsou v našich legislativních eh, nástrojích. A děkuji vám ještě jednou i celému vašemu týmu a těšíme se, až vás tu příště opět přivítáme. Thank you, Joe. <laughs> He's amazing this culture, So we continue. Hey. Takže budeme pokračovat Pokračujeme eh, bodem 16. A to je univerzální služba nouzové číslo. A pravodajem je Jose Manuel Fernandez a dáváme mu slovo. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Relativamente ao... Děkuji, pane předsedo. Takže k číslu 112 tedy k číslu pro tísňové volání v EU, tam můžeme dojít ke závěru, na základě kterého eh, evropští občané nejsou dostatečně informováni o tomto čísle. Je to nouzové číslo, které funguje ve všech členských státech. A dalším závěrem je, že občané potřebují více informací a jsou ochotní tyto informace přijmout. A pouze 20% občanů vědí, že číslo 112 je číslo pro tísňové volání, které platí ve všech členských státech. Je zde malý pokrok, malé zlepšení o 4% ve srovnání s rokem 2008. Tehdy to bylo pouze 30, a pouze 36% občanů jsou, se zaujímají a 96% považuje toto číslo za užitečné. Toto nouzové číslo musí být inkluzivní a 87% občanů tvrdí, že potvrzuje, že národní orgány Lokální orgány by měly a mohly by udělat více, proto by usnadnili eh, přístup osobám, které mají nějaký, nějaké postižení. To znamená, je jasné, že je zapotřebí více informovat veřejnost, potřebujeme informační kampaně, eh, informační osvětu. Já tyto, navrhu, tyto aktivity ve své zprávě navrhuji. A zvýšení povědomí musí začít okamžitě již ve školách. Například eh, v mnoha členských státech eh, jsme zjistili, že číslo 112 ehm, nebylo předmětem žádné iniciativy a je důležité, aby zde byla koordinace, aby tam byly zapojeny členské státy a samotné členské státy, aby podporovaly tyto eh, informační aktivity. Ehm, Měli by to dělat alespoň 11. Eh, eh, února, což je den nouzového čísla 112. Máme strategii 2020 s pěti cíly, které musíme dosáhnout do roku 2020 a eh, vypadá to, že následující finanční výhledy, víceleté finanční výhledy od roku 2014 2020 tak já jako cíl navrhuji, aby alespoň 80 evropských občanů v roce 2020 spontánně identifikovali číslo 112 jako číslo pro eh, nouzové volání v celé Evropě. 80 to je číslo, které podle mě je reálné. Také z toho důvodu, že si myslím, že musíme si položit nějaký cíl, musíme si stanovit cíl. A tento cíl je podle mě dosažitelný. Rád bych se vyslechl názor kolegů na tuto věc. A jak jsem již řekl, tak ten cíl je podle mě dosažitelný. Důležité je tak, důležitá je také lokalizace volání místa, odkud se volá, nejenom z toho důvodu, abychom okamžitě mohli zasáhnout a pomoci té osobě, která požádala o pomoc, ale také, abychom se vyhnuli eh, falešným voláním, abychom odradili od takového volání. A proto je tedy důležité, aby ve všech členských státech byla snaha, která je zaměřená na eh, zlepšení komunikačních služeb. Číslo 112 musí být kvalitní službou. Lokalizace místa, odkud se volá, je mimořádně důležitá. A to z důvodu, které jsem právě uvedl. Na začátku jsem již uvedl, je, že je důležité, aby tato služba byla inkluzivní. To znamená, že osoby, které mají určité postižení, by, těm bychom měli věnovat zvláštní pozornost tak, aby jim toto číslo bylo přístupné. To znamená inkluzivní služba v tom smyslu, aby byla přístupná všem, a to se týká také jazyku. Jazyk by neměl být překážkou pro takovýto hovor. Dalším bodem, který není uveden ve zprávě, ale Eh, mezičase jsem zjistil, že tato možnost zde existuje a je sice možnost vytvořit takové opačné číslo 112. Co to znamená? V případě nouze, tísně, když dojde k nějaké nehodě nebo katastrofě, tak by bylo možné, místo aby jedna osoba provedla tento hovor, tak by to byla služba, která by vyslala signál. To znamená, upozornila by existenci rizika. To znamená, byl by to určitý alarm. V případě jaderné katastrofy nebo zemětřesení, něco takového, co se stalo právě v Japonsku. To by mohlo být zajímavé. Mohla by to být také povinná existence takovéhoto čísla 112, který by fungoval opačným směrem, tedy směrem k občanům. Jednalo by se o určitou funkci civilní ochrany. Tímto způsobem by bylo možné zalarmovat občany a tím pádem je ochránit. Jak chránit jak život, tak majetek občanů. To jsou tedy návrhy, které jsou uvedeny v mojí zprávě. A jsem velmi zvědavý na vaše komentáře a děkuji za pozornost. Děkuji koleze Fernandezovi. Do głosu za... Děkuji. A hlásí se paní Childers, která si nyní vezme slovo. Ano, já chci poděkovat panu zpravodaji za jeho stanovisko. Souhlasím se vším, co řekl. Musíme každopádně propagovat toto číslo daleko šířeji. Já myslím, že by to nemělo být až tak těžké. Samotní poslanci, když hovoří s médii, by mohli pomoci při tomto rozšiřování povědomí. Ten 80% cíl je podle mě dosažitelný. Já jsem sama nevěděla o tomto čísle, dokud jsem se nestala poslankyní. Nevěděla jsem o tom, že existuje. Nebo jenom velmi mlhavě. A mohla by existovat i ta reverzní služba 112. Možná bychom to mohli rozjet společně. Chci poděkovat ještě jednou zpravodaji a těším se na další spolupráci. Dziękuję bardzo, koleżance. Ja vám dziękuję pani Childers. A nyní pani Valán. Děkuji vám. Jsem potěšena tím, že jedna jedna dvojce se dostává další zvýšená pozornost v tomto období. Já jsem se v tom angažovala už od roku 2000 propagace na národní evropské úrovni a prostřednictvím osvětové kampaně a měli jsme tehdy písemné prohlášení parlamentu a td. Od té doby jsme urazili velký kus cesty, ale to povědomí o tomto čísle je stále nízké. Stále ještě o něm neví 78% evropských občanů, takže myslím, že je naší povinností jakožto volených zástupců, abychom k tomu přispěli i svým dílem. Eh, klíčová je otázka povědomí, zvyšování povědomí a, a proto to, co je v odstavci 3, že komise by měla neustále připomínat členským státům o povinnosti informovat občany o existenci a používání čísla 112 a že to má svou roli, může jim to sehrát roli prostřednictvím informačních kampaní a jiných prostředků. To je první krok, abychom zlepšili služby jinak 112. K ničemu nebude, když tři čtvrtiny občanů nemá ponětí o jeho existenci. Členské státy mají tuto povinnost už 9 let a výsledky nejsou nějak dechberoucí. Takže by bylo dobré posoudit, zda členské státy odpovídajícím způsobem svou informační povinnost plní a e, přesné informace o umístění a by mohla omezit e, výskyt nějakých e, zranění a dalších problémů. Problém... Takže důležitá je identifikace volajícího, možnost identifikovat, odkud volá a lokalizovat ho. Měli bychom mít povinnou přesnost, pokud jde eh, kritéria přesnosti, pokud jde o lokalizaci volání 112 v Evropské unii. S tím, že tyto informace by měly být k dispozici za několik sekund v rozumném eh, časovém rozsahu, aby měly nějakou výpovědní hodnotu. A v případě potřeby by měla komise přijmout kroky proti členským státům. Další záležitost, eh, která se musí více publikovat, to je to obrácené 112, což by byl systém včasného varování pro občany v případě nějakých výrazných eh, nouzových, krizových situací, eh, katastrof a podobně. To je něco, co bychom měli rovněž podpořit. A tím bychom mohli vyslat silný signál k tomu, aby se to zařadilo do směrnice o veřejných službách, aby to bylo mnohojazyčné a přístupné všem. Děkuji. Děkuji koležance Valian. Děkuji paní kolegyně Valán. A prosím pana Milana Cabernocha. zpravodaji za zprávu. Aha. Ještě jednou tedy děkuji za udělení slova. Sice jsem se do diskuze nehlásil, ale děkuji. Eh, rád bych poděkoval zpravodaji za připravenou zprávu. Myslím si, že věci, které tady diskutujeme, mají velký význam. Rád bych zdůraznil jazykovou stránku věci. Skutečně nestačí, že se na linku 112 lidé dovolají, ale taky je třeba, aby na druhé straně byl operátor, s kterým se domluví v naší zemi se pohybují miliony turistů a určitě tuto službu ocení. Druhá věc, kterou jsem také předložil v rámci pozměňovacího návrhu, je podpora dispečera této linky, eh, podpora jeho přístupu k informacím, tak aby pomoc, eh, kterou bude poskytovat následně, byla skuteč, aby taková pomoc byla skutečně účinná. A pak, když jsme už eh, se tady opakovaně při jednání o směrnici o přeshraničních službách o, o právech pacientů přeshraniční péči dohadovali o tom, že bychom měli umožnit sdílet zdravotní informace tak, aby právě v emergentních situacích mohli prospět pacientovi, tak toto je jedna z příležitostí, kde to můžeme konkrétně využít a podpořit. Děkuji. Dziękuję koledze Kabnokowi, hmm. czyli to teraz prosím o głosu. Takže nyní požádám zástupce komise. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Návrhy zpravodaje a všechna další doporučení, která tu zaznívají v sále, mají samozřejmě nesmírný význam. My chceme samozřejmě učinit prioritu z toho, aby kvalita i služby spojené s jedna jedna dvojkou fungovaly. A neustále k tomuto cíli směřujeme. To povědomí je velmi důležitým aspektem. Jinak můžete mít veškeré další funkcionality, jako jazyky a možnost lokalizace volajícího jenže, když nebudou lidé vědět, že nějaké číslo 112 existuje, tak to všechno přijde v ní več. Takže tady byla žádost, aby komise trvala aby členské, na tom, aby členské státy to povědomí zvyšovaly. My to děláme na různých úrovních, na expertní úrovni, eh, prostři, prostřednictvím komunikačního výboru. Neustále dokola jim to připomínáme. A jsme odhodláni tak postupovat i do budoucna. Otázka toho, jestli to bylo dostačující. Samozřejmě, že ne. A ambice 80% míry informovanosti, to je něco, k čemu se rovněž můžeme připojit. V upraveném regulačním rámci pro telekomy, telekomunikace máme ustanovení týkající se tohoto čísla a již se jich tady kolego někteří dotkli, zejména pokud jde o ty informace o volajícím. To jsou důležité vlastnosti související se 112. Monitorujeme velmi bedlivě transponování v členských státech a jak se v rámci stanoví tak je primární zodpovědností, aby takové věci, jako je třeba identifikace volajícího a místa volajícího, to je zodpovědnost členských států. A my můžeme zavést další opatření směřující a podporující harmonizaci. V tuto chvíli Chceme maximálně povzbuzovat členské státy k plnění závazku. A jinak můžeme bez zaváhání ještě zavést další opatření. Děkuji vám. Děkujeme zástupci komise. Na zakončení, jeżeli pan... A závěrem. Jose Manuel Fernández. Prosím. Dados. Eh, estou certo que todos conseguiremos. Takže já jsem si jist, že se nám podaří eh, všechny tyto připomínky zapracovat do návrhu, tak, eh, takže aby tento návrh doznal dalších zlepšení. A lze také očekávat široký konsenzus Zůstáváme nadále otevřen dalším, dalším návrhům a doporučením ctěných kolegů, protože ještě je čas k předkládání pozměňovacích návrhů. Děkuji vám. Děkuji bardzo mm, koledze Fernandezovi. Děkujeme panu Fernandezovi. A lhuta je, pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. do 12 hodin, pak hlasování na výboru bude 24. května a v IMKU 20. 5. A plenárka bude poté v červnu. Nyní si uděláme přestávku do pěti hodin, protože musíme počkat na paní Hauk, která je navrhovatelkou v té další otázce. Já zdravím ještě paní Balcány. Budeme hovořit o rozpočtu na rok 2012, to znamená do pěti hodin přestávka čekáme na paní Hauk. Rozpočínáme kolejný punkt programu Pani zpravodaj. Takže teď po uh, stručném uh, pauze tady máme uh, e, zpravodajku uh, za náš výbor a, a stejně tak i za příslušný výbor. A budeme se teď bavit uh, o bodu 17, tedy mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012. Paní Balcány, máte slovo. Zatím bez mikrofonu. Cari colleghi. Milí kolegové, milé kolegyně. Eh, rozpočtový proces se blíží k důležitému okamžiku. 27. září komise předloží svůj návrh pro eh, rozpočet na rok 2012 a Evropský parlament musí mít eh, ujasněnou svou pozici. Zejména proto, abychom si uvědomili, kde jednat v těch následujících měsících. Protože tento rok, stejně jako tomu bylo již loni, kdy dochází pouze jedinému čtení rozpočtu, tak již od začátku všechny instituce, které jsou do toho zapojeny, tak musí prokázat maximální efektivitu během celého procesu. A jaký je můj návrh? Na rozpočet na rok 2012 Nejdříve tedy jsem o tom hovořila s rozpočtu výborem pro rozpočet. A sice nechat spadnout rozpočet, a navázat to na ehm, evropskou zprávu a snažit se maximálně eh, zhodnotit první pololetí 2011, když jsme otevřeli poprvé tady. A byla by to první skutečná zkouška koordinace rozpočtových politik členských států a také jejich reformních projektů. Protože nesmíme zapomínat, že národní reformní plány jsou důležitou součástí eh, samotné zprávy můj návrh je tedy takový, abychom udělali klíčovou otázku z rozpočtu eh, tohoto pololetí a zároveň o obnovenou zprávu. A to tak, aby cíly rozpočtu byly zcela jasné, eh, abychom na ně jasně poukázali a umožnili eh, konvergenci politik jednotlivých členských států, které mají nejenom přidanou hodnotu pro Evropu, ale je to také jediný systém, který nám umožní eh, realizovat investice, které plánujeme na úrovni EU. A tyto společné cíle eh, musí být eh, totožné s cílemi strategie 2020. Jedná se o ambiciozní cíle a cíle, které musíme okamžitě začít realizovat, aniž bychom ztráceli čas, protože v tom nasledujícím desetiletí nemůžeme mít prázdná místa. Musí se jednat o plynulý běh směrem k cílům následujícího desetiletí. A proto tento rozpočet v mém v našem návrhu požadujeme, aby se jednalo o konvergentní rozpočet, který je zaměřen na dosažení cílů Evropy 2020. Je to, vychází to s rukou rozpočtového výboru pouze a nyní jsou do toho zapojeny ještě další příslušné výbory, které mají eh, příslušné znalosti, které jsou nutné k tomu, abychom konkretizovali cíle a jednotlivé pravomoce. A z tohoto důvodu postupně jsem se setkala se všemi eh, specializovanými výbory, a požádala jsem je, aby si vzali za své toto téma rozpočtu, jakožto téma, které se týká všech výborů a nikoliv pouze rozpočtového výboru. A je to velice delikátní otázka, která se týká eh, definování odvětvových priorit a pravomocí eh, toho velkého rámce, který představuje strategie 2020. Tento výbor je kompetentní v mnoha delikátních tématech souvisejícími s dvěma zásadními cíly, Mm, klimatické změny, ale také výzkum a vývoj. To znamená, jsou to dva body, které jsou zásadní. A eh, Evropská unie vyvíjí eh, pionýrskou roli a musí tam dosáhnout velkého pokroku. To znamená, jaký je můj, eh, jaký je můj návrh. Okamžitě bychom se měli pokusit definovat jaké programy, jaké aktivity, které spadají do kompetence tohoto výboru, jsou těmi nejstrategičtějšími, abychom mohli začít konkrétně pracovat s ohledem na strategii 2020. A sice s okamžitou platností, tedy 3. Eh, června, a tam máme provizorní seznam eh, pilotních projektů. Tyto nástroje, které jsou velmi delikátní, umožňují rozpočtu, aby se stal aby eh, odrážel realitu, kde existují různé potřeby a umožňoval by zahájit nové aktivity, nové politiky EU. A je nutné, abychom věnovali eh, tomuto tématu maximální pozornost. Jsme na konci plánování. Paní kolegyně Jutta Hauk odvedla velmi cenou práci ve výboru SURE a zabývá se již budoucností Unie. A my tedy eh, zakončujeme toto období a rozpočet je poměrně rigidní a tento rok nám ukazuje nám velkou potřebu být přesní, zejména v definování priorit a nutnost zapojit veškeré prvky, které jsou pro nás zajímavé z hlediska strategického. Týká se to také přípravných aktivit a pilotních projektů musíme vzít v ohled také na to, že z první zprávy komise, která se týká um, rozpočtu, tak vyplývá, že podle komise mnozí mm, že mnohé ty programy nejsou reálné, realizovatelné. A proto tedy musíme být velmi obezřetní, pochopit, které programy fungovaly, které nefungovaly a vycházet z těch, které se již osvědčily, byly navrženy a osvědčily se. To znamená, jaký je můj návrh tedy? Myslím si, že bychom měli zanalizovat, jaké aktivity, jaké programy, které jsou v kompetenci tohoto výboru, jsou mimořádně strategické pro strategii 2020 a to by byla naše buzola, která by nám ukazovala, jak postupovat v rozpočtovém procesu od tedy čtení až po 20. dubnu a tam by se týkalo dále potom ještě seznam těch přípravných akcí, pilotních projektů a poté eh, budeme ještě prezentovat naše pozměňující návrhy, které se týkají jednotlivých položek rozpočtu. Děkuji za slovo. Dziękuję bardzo koleżance Francesce Balcani i jako pierwsza zabierze głos. Eh, děkuji kolegyně Balcani. A nyní má slovo eh, paní zpravodajka Jutta Hauk z našeho výboru. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Francesce. Já... Děkuji Francesce za to, že jsem sem dostavila tedy. Já jsem eh, dvakrát eh, už eh, navrhovala zprávu k celkovému rozpočtu a vím, že to je opravdu o nervy. A celá řada výborů si myslí prostě vždycky, že zpravodaj by je měl navštívit. Já si myslím, že u nás na výboru pro životní prostředí je docela jasné, eh, jaké jsou naše priority a jaké věci chceme prosadit. V první řadě samozřejmě se jedná o boj proti změnám klimatu. Jsme eh, svědky toho, že se jedná o průřezovou úlohu. Řada věcí, eh, které slouží boji proti změnám klimatu, tak za to eh, nezodpovídáme jenom my. My víme, že je to průřezová úloha a chceme to zdůraznit. A kdo jiný než celková zpravodajka pro celkový rozpočet by mohl mít na paměti, eh, aby se eh, v každé položce, kde se to obnovuje, objevuje, aby se k tomu věnovala náležitá pozornost to znamená boji proti eh, klimatickým změnám. Potom eh, v oblasti životního prostředí, tady máme náš jediný prostředí a sice LIFE. To je, to je ten náš instrument a ten funguje opravdu dobře. Komise v současné době může implementovat eh, LIFE dobře. Členské státy a nestátní organizace pochopili, jak to funguje jaká opatření jsou důležitá, jsou, jaká jsou správná a já si myslím, že tento eh, instrument je třeba i nadále eh, posilovat. Nejenom v stávajících finančních eh, perspektivách, je na léta 2012 až 2013, ale i je třeba pokračovat nadále. Tak, abychom mohli udělat něco i s menšími projekty, i jako je biodiverzita Eh, trvalý udržitelný cestovní ruch a tak podobně. Prostě je třeba, abychom pokračovali v programu LIFE. Všechno, co eh, souvisí s efektivním využíváním energií a obnovitelnými energiemi, je samozřejmě opatření, eh, které bychom rádi prosadili. I průmyslový výbor za to odpovídá možná, že někdy i výbor pro regionální rozvoj, protože Oni mají zase fond soudržnosti a další e, nástroje. Nicméně e, obnovitelné energie jsou e, jednou z našich priorit. Od minulého roku, to znamená od roku 2010, už nemáme kompetenci jako výbor pro životní prostředí je sledovat výdaje prostředků na ochranu eh, eh, životního prostředí v eh, méně rozvinutých zemích. Teď za to může generální ředitelství ECO, ale nebo to má tady na starosti, ale my musíme poměrně naléhavě se postarat o to, aby ta opatření na ochranu klimatu se prosazovala i v těch nerozvinutých, méně rozvinutých zemích tak abychom mohli potom plnit i my naše cíle a musíme si také jasně eh, říci, že všechno, co dělají oni, musí být dodatkem ještě k tomu, co eh, my eh, vnímáme jako součást rozvoje politiky. Abychom jim prostě nedávali na rozvoj politiku jenom, aby oni plnili také tery, ale aby to bylo prostě širší. Tak a poslední věc, Klimatické eh, ochrana klimatu. Eh, samozřejmě to eh, souvisí i s dalšími věci, věcmi, a sice rozpočtovými motivy a s, potom i s legislativou a se spoluprací s členskými státy. Čili když hovoříme o legislativě, tak musíme jasně říci, že kontrolujeme prosazování legislativy. To opravdu potřebujeme. A je třeba si přiznat, že že řízení pro porušení smlouvy, která navrhuje a zpřísňuje komise, v roce 2000 jich bylo 362 a 419 jich bylo eh, v životním prostředí, to znamená, že to bylo nějakých 17%, říká řečnice. Takže otázkou je, jestli eh, to potom zvládneme s těmi lidmi, kteří za to zodpovídají tady v našem, životě, eh, v našem na generálním ředitelství pro životní prostředí. Vím, že komise tady poskytuje, postupuje obezřetně Musíme eh, se ptát, jestli je to možné, jestli to stačí a jestli eh, můžeme dostatečně tlačit na členské státy, aby eh, opravdu implementovali. To mě zajímá a já doufám, že komise bude nám schopna odpovědět. Zajímá mě to nejenom i jako zpravodajku pro rozpočet pro výbor pro životní prostředí, ale zajímá mě to také i jako současnou předsedkyni mm, zvláštního výboru pro školství protože příští týden máme zvláštní zasedání, kde se budeme zabývat administrativou. A v na tom místě budeme muset také Eh, mm, hovořit eh, na rovinu. Vím, že není populární, když řekneme, že chceme více personálu, ale víme také, že není populární, když v některých členských státech říkáme, že se neprovádí e- ekologická legislativa víceméně. A pokud se podíváme, eh, mm, kde se zpřísňují ta vytýkací řízení, tak vidíme, že v některých členských státech se nám to hromadí více než v jiných. Takže potřebujeme na to, to odpověď komise. A já si myslím, tak jako samozřejmě, když eh, odpovíde teď, tak je to ideální, ale když eh, ne eh, teď, tak by to bylo ideální, byste to zvládli do konce týdne, abych já potom, až budeme mít to zvláštní zasedání školního, nebo je to vlastně až po Velikonocích, ale každopádně, kdybych dostal od vás několik řádek, A potom, kdybychom to hm, projednali s komisařem odpovědným za zprávu, tak eh, bychom mohli předložit určité požadavky. A poslední věc eh, je taková výzva eh, všem stínovým zpravodajům a všem odpovědným ve vlastních frakcích. Buďte prosím pečliví, pokud jde o pilotní projekty a přípravná opatření. Francesca právě uvedla, že 3. června je předběžná lhůta pro podávání dobrých nápadů. Už máme takový vlastně interní harmonogram a chtěli bychom také se podívat na to, jak komise eh, nakládá s tím, co jsme minulý eh, rok eh, schválili na pilotní projekty. Za pilotní projekty, pardon jsou to dobré nápady a chtěli bychom také eh, zítra na výbor pro rozpočet potkat, eh, tedy pozvat zástupci těch dobých projektů. Zítra od 9 do, eh, do sítě budeme mít takové krátké slyšení k tomuto. Víme, že Emilie, to je perla našeho výboru, pokud je o rozpočet, už rozeslala pozvánky všem, ale opět mohu zopakovat v klidu, že opravdu jsou srdečně zváni k nám na rozpočtový výbor a, a kdyby si měli poslechnout, co to jsou pilotní projekty, co mohou způsobit a jak ty eh, nápady musí být eh, ustrojeny tak, aby ty projekty potom byly schváleny. Děkuji. Děkuji bardzo koleżance Jutta Hauk. Děkuji paní Jutě Hauk? A následující řečník. Vlatko Panajotov. Thank you, Chairman. Děkuji vám. A budu pokračovat bulharsky. Prvo bych chtěl да благодаря на госпожа Халк за огромната работа. Já bych chtěla poděkovat paní Hauk za její práci. A kromě toho chci ještě vyzdvihnout, že podle mne patří těm hlavním osobnostem tohoto parlamentu. A za to jí děkuji. Jakožto stínový zpravodaj chci ještě potrhnout, že časové období mezi rozpravou a tou konečnou lhůtou pro pozměňovacích návrhů je poměrně krátký. A tudíž mám tady otázku, zda by nebylo vhodnější, abychom komisi dali další lhůtu pro pozměňovací návrhy a jako konečnou lhůtu stanovili začátek září. V současnosti analyzuji efektivnost eh, výsledků rozpočtu z roku 2010 a myslím si, že ehm, hospodárnost je zde zásadní, má zásadní význam a můžeme tam sledovat určitý trend, že Evropská komise se dívá spíše na čísla, nikoliv na efektivnost a účinnost vynaložených prostředků a na dosažení cílů. Pokud je o rozpočet na rok 2012, tak já bych rád viděl více prostředků v výboru Envy na projekty, které mají vést ke snížení emisí CO2 a na konkrétní opatření pro energetickou účinnost a podporu obnovitelných zdrojů energie a také větší efektivnost surovin a zhodnocení um, cených surovin v Evropě, kterých máme málo. To je velký problém pro nás, pro všechny. Pokud jde o krizi v Japonsku, tak jsem si jistý tím, že obnovitelné zdroje energie eh, by měly být těmi, které bychom měli podporovat jakožto nedílnou součást práce výboru Envy. Eh, k pilotním projektům tam budeme mít konkrétní návrhy které se týkají energetické účinnosti a zhodnocení eh, cených surovin. Ještě jednou děkuji paní Hauk a eh, děkuji za pozornost. Děkuji koleze pana Jotov. Děkuji panu Panajotovi. Je tu zastupce komise? Máme tu zastupce komise, který by se případně mohl vyjádřit. Nikdo se nehlásí. A co paní zpravodajka? Chce si ještě vzít slovo? Velmi, velmi rychle budu odpovím otázky kolegy. Děkuji za to, co uvedl. E, se to souvislí se strategií 2020, s bojem proti klimatickým změnám, energetickou účinností a obnovitelnými zdroji energie. E, určitě se jedná o zásadní body. Ta strategie 2020 a nedávno jsme viděli, že opravdu musíme jednat rozhodně. Velmi zajímavý je také odkaz eh, kolegyně Juty a sice potřeba eh, monitorovat eh, provádění legislativy, což je jeden z prvků, které představují přidanou hodnotu v EU. Já jsem již připomněla, že zde máme také národní reformní programy a proto tedy skutečně koordinace mezi členskými státy a EU musí fungovat na všech úrovních, nejenom na úrovni rozpočtu, ale dokonce i na těch jiných úrovních a proto koordinace je zásadní. Eh, lhůta pro mm, pilotní projekty, jak jsem mluvila, je to 3.6. a to úzce souvisí s potřebou mít zpětnou vazbu od komise. To znamená, je to termín eh, pro provizorní návrh a poté z technického hlediska tyto projekty a tyto Ehm, aktivity představují skutečnou změnu projektu a tam během září bude stanoven oficiální, oficiální lhůta. Ale abychom se zde nevytvářeli nějaké skryté rezervy u změn, které nejsou proveditelné, jak nám například komise může uvést, tak musíme přijít s nějakým prvním návrhem vůči komise, abychom měli první zpětnou vazbu, abychom pochopili, jak tedy můžeme upravit rozpočet, jak můžeme pokračovat v konkrétnější formě a efektivněji. Děkuji za slovo. Děkuji. Já bych eh, ještě posledně řečené zdůraznila. Vše, o čem rozhodneme na rozpočtovém výboru a co se na, dále nepro eh, financuje, tak eh, prostě my to nemůžeme potom změnit, to vázání nebo ten účel a vrátí se to zpátky 31. prosince eh, ministrům financí a to nechceme. A my jsme všechny možnosti nevyčerpali, takže jako vždycky, jako každý rok, vyzývám k tomu, že musíme bedlivě zvážit, co eh, lze být vhodný, pro, co, co může být vhodný pilotní projekt, přípravné opatření a ještě než eh, se to podá a nechá se to schválit na výboru, tak to můžeme eh, předjednat s lidmi v komisi, zeptat se, jak to vnímají, dá se to prosadit nebo vůbec se to nedá prosadit. Protože je tady jasná jedna věc. Pokaždé, když už máme takzvaný právní základ nebo zákonný základ, tak už to není pilotní projekt. Pilotní projekty jsou nové myšlenky, nová opatření, která my jako parlament můžeme navrhnout, ale musí být opravdu funglnová. Jinak a to není nic, není do této kapitoly. Každý rok se toto opakuje. Jako Evropská unie Eh, postupujeme čím dál tím integrovaněji, máme eh, stále eh, lepší právní základ pro to, co děláme, ale, ale pořád jsem si jistá, že tady můžou být nové dobré nápady, které bychom mohli ještě zasunout do rozpočtu, ale prosím neplýtvat. Děkuji. Děkuji. A tímto končíme debatu o tomto bodu. Já bych vás informoval, že eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 15. července a budeme hlasovat, předpokládejme, 8. září. Příp opravné řízení, respektive prvotní projekty a tak dále, podávejte eh, sekretariátu do 25. května, protože pak se začneme tedy eh, jimi zabývat. Do 15. června 12 hodin lze tedy podat pozměňovací návrhy k eh, návrhu rozpočtu. Dobrá, takže eh, tím můžeme uzavřít dnešní zasedání a eh, hned navážeme zasedání koordinátorů.